is here. So you starting, you starting. just say a few words. Meine Damen Dámy a pánové, srdečně nám svítám na našem společném zasedání s výborem DV a vítám té kolegyni Lindu McEwen. Ke zprávě o migračních a uprchických toudech, eh, tocích a roli SVČ, což je společná zpráva, kterou vypracovala kolegyně de Valenciano a kolega Díaz de Mera, což je tedy velká španělská kolega, eh, koalice, která se vyjadřuje k této otázce, k tomuto tématu pohybu prchlíků a migrantů a já doufám, že eh, získáme z té zprávy důležité informace. Vidíme, že co se týče potírání příčin to, že lidé prchají že jsou migrační toky, jsme jisté věci, které jsme měli učinit v Africe a jinde, asi neučinili správným způsobem. Eh, je tady tedy zahraniční politika a otázky migrace, které e, uprchlíků to spolu velmi souvisí. My jsme se tady nezachovali správně, spíše jsme pomocí našeho jednání kanalizovali mnoho problémů a proto toto není pouze otázka vnitřní bezpečnosti a vnitřní domácí politiky. To vidíme také v praxi, e, na těch návrzích, e, které se například projevily v pro projevu Žána Klora Jungera o stavu Unie. Lindo, tímto ti předávám slovo. Ujmi se vůdčí úlohy. Děkuji. Kolegové, eh, máme trochu spoždění a tato debata vlastně byla zkrácena i během předchozího zasedání, protože jsme měli Sacharovu eh, zprávu. Eh, já, máme 500 pozměňovací návrhů, takže se chci zeptat eh, zpravodaje, jestli má něco tomu říci. Máme tady oba dva zpravodaje. Chcete něco dodat ještě předtím, než eh, otevřeme debatu? Myslím, že minule mnoho kolegů nedostalo příležitost. Nejprve paní Valenciana, potom pan Demero. Sí, eh, dos, dos, dos. Ano, jenom dvě vteřinky, paní předsedkyně. Tak nejprve chci říct panu předsedu Vybrokovi, že ta, tu velkou koalici musíme hlavně vytvořit uvnitř samotného parlamentu. Pane předsedo, jak víte, ta rozhodování eh, přijímaná Evropskou komisí SVČ Eh, jsou rozhodnutí, která často ignorují Evropský parlament, takže já navrhuji, aby tato zpráva nám posloužila k tomu, že znovu získáme tu úlohu, kterou bychom jako parlament měli mít nad kontrolou, sledováním a ovlivňováním zahraniční politiky v souvislosti s uprchlíky a migranty. Eh, aspoň takový by měl být tedy cíl, aby parlament hovořil silným hlasem a aby jasně ukázal, co si myslí, protože Evropský parlament nakonec bude poslední baštou, kde bude možné hájit hodnoty EU a solidarity, eh, po kterých tolik voláme a eh, které neplníme. Jak říkala paní McEwen, paní předsedkyně, máme 550 pozměňovacích návrhů. To ukazuje, že to je téma, které vzbuzuje zájem u kolegů poslanců a poslankyň. Eh, spolu, my spoluspravodajové jsme se dohodli na 30 návrzích. Já jsem pak ještě eh, předložila další eh, sadu návrhů za DV spolu s Enrikem Gererem, který je stínovým zpravodajem v DV. A tyto pozměňovací návrhy tedy se snaží trochu vnést světlo do toho signálu, který by parlament měl vysílat. Snažíme se napravit tu brutální obsesy e, tou vizí, která zatím dává přednost bezpečnosti, kontrole, readmisi, navracení, e, vlastně dává tomu větší přednost před obhajobou lidských práv, spoluprací a podobně. Takže my se tady snažíme o vizi, která se soustředí i na rozvojovou politiku a lidská práva více než na jasně konsolidovanou politiku Evropské komise, která se mnohem více soustředí na kontrolu hranic a chceme zabránit eh, nebo chce zabránit tomu, aby se k nám dostávali uprchlíci a migranté. To je jeden balíček pozměňovacích návrhů a další balíček souvisí s tím, na co chceme tady poukázat, a sice, že parlament je úplně vynechán z eh, těch akcí, které Evropská unie dělá a které se týkají třeba i dialogu s třetími zeměmi, kterými samozřejmě vítáme, ale nevíme, kam až to vede, nevíme, eh, jaké dohody ve skutečnosti Eh, jsou vlastně prioritní. Zdá se nám, že skutečně prioritou je to vracení a zabránění přístupu lidem, kteří by přitom měli právo eh, se k nám dostat. A je dobré, že tyto dva výbory, AFET a DV, se tedy shodnou na tom, jaká by měla být úloha těchto dohod, které momentálně se podepisují a eh, které známe jenom velice povrchově. Myslím, že, jak už jsem říkala na začátku, je velice důležité, aby parlament jako takový vyslal signál jednak eh, obhajující hodnoty Evropské unie, které dnes jsou opomíjeny, a jednak, aby eh, vlastně poukázal na úlohu parlamentu v této věci. Takže to je asi hlavní věc, kterou jsem chtěla říct pro dnešní diskuzi, protože ta první diskuse už proběhla. Děkuji. Pan Diaz de Mera. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, pane předsedo. Ano, já pokus, se pokusím tady přednést novou vizi na o té společné zprávě a musím říci, že podstata naší práce už byla vysvětlena na předchozí schůzi, o které jste hovořila, a která vlastně byla zkrácena kvůli Sacharovově ceně. Je to práce ambiciozní, ale i skromná, protože jsme se snažili otevřít iniciativám a požadavkům dalších kolegů. Souhlasím, že je třeba skutečně oživit úlohu parlamentu. To tedy zmiňujeme v odstavci 19 naší práce, pokud tam najdete to, o čem tady mluvím. Snažíme se jakožto parlament zdůraznit kvalitativní a kvantitativní význam masivních přesunů obyvatelstva, což se někdy trochu nešťastně schrnuje pod výraz mobilita. A e, říkáme, že je důležité vhodně e, řídit e, i s ohledem na lidská práva tyto toky a toto masivní přemysťování obyvatel je třeba řádně analyzovat příčiny těchto přesunů a je třeba zapojit do řešení mezinárodní společenství, světové společenství a samozřejmě i Evropskou unii. Snažíme se vlastně tak k tomu přistoupit na základě tří kritérií. Kritéria bezpečnosti, pořádku a e, řádu. To znamená, Chceme vlastně řízení migračních toků, které budou řádné, ehm, které bude řádné a pravidelné. Hovoříme také o financích, nestačí jenom slova. Slova musí být také doplněna příslušnými rozpočtovými příděly. Pokud jde o pozměňovací návrhy, budeme mít ještě tedy příležitost o nich podrobněji hovořit. Nicméně Eh, v, te, v těchto dnech se snažíme je nějak eh, schromáždit. Je jich celkem 547, 90 je z mé frakce EPP, 96 od frakce SD, 60 od ALDE, 120 od EKR, 40 od Zelených, 49 od GUE, 35 od EFDD, 46 od NF a 11 od nezařazených. Jaká jsou témata? My jsme je eh, vlastně už tak nějak rozdělili ty tematiky a oni ty pozměňovací návrhy ještě ten text různě se snaží upravit. Eh, jsou to prostě některé konkrétní drobné otázky a myslím si, že to obohatí naší práci a že budeme schopni zapracovat nejdůležitější pozměňovací návrhy. Ta témata velice stručně uvedu, protože jsou vlastně podstatou věci i naší zprávy více chránit ženy, dě, děti bez doprovodu a e, skupinu LGBT, slučování rodin. E, volá se po více dlouhodobých politikách, nikoli jen krátkodobých. Je také třeba zohledňovat humanitární mezinárodní právo. Je třeba analyzovat e, hluboké příčiny masivního přeměstňování obyvatelstva. Dále kolegové zdůrazňují hledání konkrétních a koordinovaných řešení. Je třeba eh, větší solidaritu ze strany členských států a tady bude třeba ještě právně eh, zpřesnit, protože se požaduje rozlišení různých kategorií migrantů. Pro nás je jasné, kdo je migrant a kdo je uprchlík, to je nepochybné. Dále boj proti vykořišťování, násilí a obchodu s lidmi, eh, hledání eh, bezpečného a legálního přístupu. Tady pak je takový kontroverznější bod, který se týká prohlášení nebo prohlášení Turecka, vlastně jeho výhody a nevýhody. Já tomu říkám prohlášení, protože nevím, jak to mám lépe nazvat. Pak tady je také pozměňovací návrh ohledně změny takového diskurzu, to znamená snažit se změnit to negativní vnímání migračních toků. Pak tady také byly vyjádřeny obavy ohledně no tak e, vlastně likvidace tzv. džungle, tedy toho tábora v Kale. Hovoří se tam o lepší spolupráci s nevládními organizaci, otázce kompaktu, řešení konfliktů a situace po konfliktu, humanitární situace a humanitárních koridory. Budeme tedy pracovat eh, důsledně, abychom se snažili vytvořit zprávu, která se získá podporu většiny parlamentu. Děkuji. Um, thank you very much. Colleagues, I've got seven people indicating. Uh, já budu číst jména, protože bude potřeba uh, přísně dodržovat čas. Pan Pajlinen a já tedy přečtu seznam, koho mám. Paní Gabriel, Ana Gomes, Waldman. Corral and Epitideus. They're the names I have already. To jsou jména, která mám. Chce někdo hovořit ještě, kdo není na tomto seznamu, tamhle dva lidé, takže ještě tři navíc. Kolegové, jeden a půl minuty maximum, protože máme deset řečníků, máme zde Evropskou komisi, i jim chceme dát slovo. Naposledy nedostali slovo, protože jsme pod, uh, eh, skončili pozdě. Myslím, že už tam máme všechny řečníky ještě pan Lukiej, máme tam všechny. Paní Gabriel tady, jako první. Kterou ne. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, yeah. Please, the first speaker. Merci, madame la présidente. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat oběma spoluspravodajům za návrh zprávy. Je to vlastně výchozí text, který je skvělým základem pro velice důležitou zprávu. Ta zpráva už eh, vlastně obsahuje velice jasné informace. Já bych chtěla zdůraznit tři věci. Za prvé odstavec 2, kde se hovoří o změně paradigmatu a o strategické dimenzi migrace. Za druhé eh, mám radost, že zpráva zdůrazňuje nutnost posilovat eh, angažovanost Unie v prevenci konfliktů a v zprostředkování řešení, aby se zabránilo nucenému vysidlování. A třetí Třetí důležitý bod, jsem potěšena tím, že se zdůrazňuje úloha Evropského parlamentu v této věci. Dva aspekty pravidelnější informování parlamentu ohledně realizace akčního plánu z Lavalety a za druhé Eh, vlastně vyřešení eh, prioritních zemí v rámci nového rámce partnerství. Dále potřebujeme větší flexibilitu a reaktivitu Unie, když se hovoří o svěřenských fondech a o finančních nástrojích, protože zde je třeba, aby parlament také sehrával svou úlohu. Tyto tři aspekty jsou ve zprávě obsaženy, ale chtěla bych tady zdůraznit ještě další tři věci, které považuji za důležité. Za prvé, myslím, že ta zpráva také musí umožnit zvažovat případ země nebo třetí země, která nespolu pracuje s EU očekávaným způsobem, protože máme readmisní dohody, které nefungují a je tedy třeba e, velice jasně e, vlastně vystoupit vůči těmto zemím. Za druhé, jak zpráva z Durně, takzvané External Investment Plans e, vyzbuzí velká očekávání, nicméně pozor na posílení řádné zprávy, která je také nezbytná, aby soukromé investice skutečně nesly plody ve prospěch lidí v zemích původu a v transitních zemích. A za třetí má mám výhradu ohledně rozšíření definice uprchlíka na osoby vysídlené kvůli klimatickým změnám nebo extrémní chudobě. Pokud jde o klimatické změny, problém je ten, že vysídlení lidé už nemají možnost vrátit se domů, například v případě zatopených ostrovů. Pokud jde o extrémní chudoby, to je často zdroj eh, konfliktů a migrace, ale myslím si, že ne, to není dostatučující pro kvalifikaci uprchlíka. To je vše a jsem k dispozici oběma oběma spoluspravodajům a chci zdůraznit, že je třeba snažit se o to, aby ten text byl dobře čitelný a aby byl tam vyslán jasný signál, to znamená, aby měl přiměřenou délku. Děkuji. Thank you. Děkuji. Já teď ještě dám slovo těm, kteří naposledy nedostali příležitost a další bude Ana Gomez. Já chci zdůrazňuji, že je škoda, že tato zpráva není vypracována společně s výborem LIBE, protože to je výbor, který se zabývá migrací, systémem azylů v Evropské unii a tak vlastně máme riziko, že eh, se rozpojíme od reality, protože tady hovoříme o spojování rodin, ale když nevíme, že to vůbec nefunguje, že naše vlády toto vůbec nerespektují, co se děje, tak je zde riziko, že tato zpráva i přesto velké úsilí kolegů, že význam této zprávy vlastně se vůbec nedostane eh, na veřejnost a nemluvím ani o těch lokacích, které prosazuje rada. Hlavní otázka, myslím, opravdu je, tedy, jsou tedy otevřené, bezpečné a legální způsoby. To tam prostě, to vlastně nemáme. Ať už je e, osoba uprchlík nebo migrant, tak vlastně se do Evropy dostane v ilegální způsobem, protože neexistuje bezpečný a legální způsob, protože jej neposkytujeme. A to včetně nejsofistikovanějších kanálů, jako jsou modré karty, které ovšem eh, nefungují. O tom jsme měli dnes ve výboru Libe zprávu. Já mám tuto otázku na zpravodaji. Mohli bychom dosáhnout nějakého rozdílu a, eh, a koherentního přístupu, kdyby se komise a rada, i přesto, že se komise a rada pouštějí do Eh, pouštějí do dvoustranných vyjednávání a zcela ignoruje par- parlament? Ku příkladu, co se týče země, která má být naším hlavním partnerem a má pomoci řešit ty hlavní eh, příčiny, která vlastně, eh, které, která vlastně podrobuje represi vlastní lidi, hovořím o Etiopii. A teď slyšíme o Afganistánu, že tady bude eh, nějaký společný postup, jako kdyby to byla bezpečná země. Eh, my s nimi uzavíráme readmisní dohodu i přesto, že víme, že převážná většina nezletilců v Evropě je z Afganistánu, protože, eh, protože tam se nedá žít, zvláště když jsou zmenšeny Azara. Dává to nějaký smysl a nebo Antonio Guterres správně řekl, jediný, kdo to vlastně eh, celou tu situaci zvládá, jsou obchodníci s lidmi, protože ty skutečně využívají eh, situaci těch nešťastných lidí. A my nejsme schopni eh, řešit ty příčiny toho neštěstí. Děkuji. Prosím, stručně pan Jurek za EKR. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Tato zpráva by měla hovořit také o politické odpovědnosti za tuto migrační krizi. To musíme zmínit. Každý nárůst nelegální migrace je rovněž nárůstem lidských tragédií a nárůstem problémů, co se týče přijímání migrantů v Evropě. Jsou to tedy další a další tragédie, které se odehrávají na migračních trasách a odpovědnost za zostření této krize nesou jisté regiony a vlády členských států, ty, které jsou dnes u moci v Evropské unii. A já nechápu, proč v této zprávě hovoříme tak málo o povinnosti, o povinnosti bojovat s pašováním migrantů do Evropské unie. Již před rokem a půl byla přijata první rozhodnutí Evropské rady, které se, která se týkala migrační krize. A již tehdy rada hovořila o tom, že je třeba pašování, bojovat proti pašování migrantů do Evropské unii. SVČ by mimo jiné měla dostat mandát od členských států a také mandát od OSN, aby mohla řídit migraci. A další věc. Navrhujete abychom vybudovali jednotnou migrační politiku v Evropské unii, abychom to jaksi EU vnutili, to ale není dobrá cesta, povede to ke krizím a problémům. Ano, již nyní jsme v situaci politické krize po Brexitu tak jako tak, ale to by i situaci ještě zhoršilo. A poslední poznámka, když hovoříme o slučování rodin, neměli bychom zapomínat, že se jedná o ty státy, kde občanské právo dovoluje poligamy. To jsou ty země původu. To tedy znamená, že, je to, že jde také o příslušníky států, kde prostě panují zcela jiná práva než u nás. Děkuji. Děkuji, pan Baltmans. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. My dnes hovoříme o asi jedné z největších výzev, které před Evropou stojí. S tím asi každý souhlasí. Souhlasím s paní Gomez, když říká, že toto jsme měli eh, vypracovávat společně s výborem LIBE. Myslím, že ve spolupráci s výborem LIBE by ta zpráva byla mnohem silnější, ale je to dobrý začátek, pokrývá řadu důležitých bodů. My za ALDE bychom rádi, aby zpráva byla konkrétnější. My jsme vypracovali velice dobrý plán řešení migrační krize a podali jsme některé pozměňovací návrhy, aby zpráva byla specifičtější a přesnější. Jedním z důležitých bodů je to, eh, že je třeba více hovořit o nedoprovázených nezletilcích, o tom, jakým způsobem je budeme přijímat, když přijdou do Evropy a také o osvědčených postupech. Existuje asi 10 tisíc nedoprovázených nezletilých dětí, které jsou teď pohřešovány v Evropě a to je něco, čemu se ve zprávě musíme věnovat. Co uděláme, abychom je nalezli? Musíme je vysvobodit ze spáru lidí, kteří mají nekalé úmysly. To je důležité a Dále eh, je náš pozměňovací návrh namířen na džungli v Kale. Eh, v médiích jsme nedávno o tom slyšeli velice často. Já jsem se tam rozjela, ten eh, tábor byl zlikvidován a ti lidé byli rozmístěni po Francii. Ale další takové podobné tábory vznikají a proto si myslím, že je potřeba nezavírat oči před touto realitou. Co uděláme s těmi migranty, kteří chtějí jet do Anglie? Co uděláme s dětmi? A co můžeme čekat od evropského přístupu k dětem, které již jsou na našem území. Mohu vám říci, že to, co jsem viděla v Kale, je nepředstavitelné. Evropa by se za to měla stydět a doufám, že se to nestane nikdy, nikde jinde. A další bod, který je opravdu důležitý, potřebujeme nějaké právní prostředky pro migraci, a doufám, že ve třetí fázi bude více času o tom hovořit. Je důležité, abychom měli dost času na to, aby ta zpráva byla skutečně kvalitní. Děkuji. Kolegové, prosím vás, nepřetahujte svou řečnickou dobu paní Hautala. Děkuji, paní předsedající. My musíme především dosáhnout toho, abychom měli migrační politiku vycházející z lidských práv Eh, společně s další eh, stínovou zpravodajkou paní Lochbiller toto ve zprávě vypíchnu. Je velice důležité si to všechno uvést do perspektivy. V současné situaci podíl uprchlíků v Evropě je 0,2 Kolegové, porovnejme si to s Libanonem a Jordánskem. Tam je to 25 a to mluvíme o krizi, my jsme organizované státy a společnosti, máme organizovanou Evropskou unii. Ten problém nad rozdíl od toho, co říká Jurek, je nedostatek sdílené odpovědnosti a společné politiky pro uprchlíky. Musíme také zajistit, aby nástroje pro evropskou spolupráci nebyly podmíněny na spolupráci s třetích zemí, na znávraty, readmisí, eh, prevence eh, jaksi odcházení uprchlíků a tak dále. Myslím, že ty nástroje jsou teď namířeny pouze na represivní, eh, represivní tedy účely, které eh, konají více, které, které zapříčinují více škody než užitku a rozhodně eh, nebudou nutnou prevencí. Za třetí potřebujeme silný parlamentní dohled. Jsem velice ráda, že pan kolega Diaz Demera toto zdůraznil a ostatní kolegové také. Co se tedy stane, když parlament nebude se spolupodílet na rozhodování? Nebudeme mít vůbec žádnou demokratickou kontrolu, co se týče spolupráce, řízení migrace, bude stále více neformálních smluv, jako ku příkladu společná další cesta EU Afganistán a EU Terky a Turecko. Toto by se nemělo stát eh, modelem, vzorem pro strukturální spolupráci Evropy v této věci. Evropský parlament by skutečně měl sehrát svou kontrolní úlohu a eh, rozhodně bychom neměli být obcházeni. Kolegové, chci vám říci, že výbor eh, Libe byl vyzván, eh, aby eh, spolupracoval na této zprávě o článku 55, ale oni nechtěli, protože mají moc práce. Snad příště pan Koral. Děkuji, pane předsedo. Plně se připojí k tomu, co řekla kolegyně Hautala o přiměřenosti 0,2 v Evropě Minulý týden jsme navštívili Libanon, tam to má skutečně zcela jiné rozměry. Částečně jsou tam území, kde více než polovina obyvatel jsou uprchlíci a my říkáme, že u nás 0,2% jsou katastrofa a nejsme schopni přiměřeně zareagovat. Je třeba, abychom naši práci koordinovali, aby tedy Libe eh, pracovalo koordinovaně. Jsme my s naším výborem musíme být schopni rázně zareagovat. Není možné, eh, aby tady zvítězili jaksi národní egoizmy. Co se týče tohoto návrhu, podporujeme zprávu, líbí se nám, je to dobrá zpráva o velmi komplexní téma tématu. Vypracovali jsme několik pozměňovacích návrhů s cílem posílit ještě několik pasáží bodů. Například nám jde o to, aby existoval přímý politický mandát, který by se týkal strukturálních příčin přistěhovalectví či eh, toho toku uprchlíku. Dále je třeba, abychom ne, eh, eh, jak si nefungovaly pouze reaktivně, musíme pracovat proaktivně a vypracovávat projekty, které samozřejmě své prody ponesou až později, i když my předně očekáváme okamžikou odpověď. Dále korupce, to je velice důležitý aspekt, o kterém se tato zpráva vůbec nezmiňuje. A pak ta situace, kdy lidé ve třetích zemích jsou nuceni z těch zemí odcházet, protože ty země vůbec nejsou z to nějakým způsobem rozvíjet jejich potenciál. E, myslíme si, že je třeba překonat egoistické postoje členských států a vypracovat koncepci, která v sobě bude zahrnovat e, uzavírání dohod s třetími státy. Možná to není plné dobré řešení, ale je to taková částečná odpověď. Dále není možné, aby byla rozvojová pomoc propojována s řízením hranic s společně s třetími státy, neboť v tomto případě by mohlo dojít k tomu, že uprchlíci zůstanou na území třetích států a nebudou vůbec mít možnost se nějakým způsobem dostat dál. To jsou skutečná nebezpečí, která hrozí. Viděli jsme to již na případě Turecka. Máme ještě další pozměňovací návrhy, ale ukončím to čas leč. Pan Epitideus. Děkuji, paní předsedkyně. A pokud chceme eh, zanalizovat tuto zprávu jako filologický text, pak bychom mohli skutečně ten text ohodnotit známkou výborně. Pokud ovšem chceme, aby to byl skutečný přístup k řešení tohoto problému, tak je třeba konstatovat, že se jedná pouze o jistý seznam přání, není to vůbec žádný pragmatický přístup. Politika, kterou prováděla EU dosavat, tedy politika e, řízení hranic, nejdřív neexistovaly žádné hraniční kontroly, nyní panickým způsobem se tlačí na provádění kontrol na všech hranicích, tak abychom mohli potlačit ten tok uprchlíků. To celé vytvořilo situaci, která se nám vymkla. Jak tedy můžeme kontrolovat toky uprchlíků, pokud nejsme schopni spolupracovat s těmi zeměmi, ze kterých tito lidé uprchlíci přichází, které tedy jsou jistým způsobem zdrojem veškerých těch proudů uprchlíků. Nechci jmenovat eh, Turecko, ale Turecko se velmi snažilo o to, abychom se dostali do situace, ve které nyní jsme. Tisíce nelegálních prchlíků si vytvořilo svůj tábor v Kale, v Řecku máme na mnoha místech podobnou situaci, také máme takovéto divoké tábory a e, tyto tábory skutečně o ty se nikdo nestará. Ti lidé jsou ponecháni sami sobě, jsou tam nechráněně děti. Tuto situaci nemůžeme akceptovat, musíme ji změnit a bude to možné pouze v případě, zastavíme toky uprchlíků do Evropy pouze v případě, když zajistíme, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení, samozřejmě podle konkrétních možností daného členského Děkuji, pan López Aquila. Děkuji, paní předsedkyně. Je vidět, že eh, Nás něk, řada eh, bedlivě sleduje práci výboru pro zahraniční věci, ale samozřejmě Eh, také se hodně soustředíme na eh, aktivity i ve výboru LIBE. Mám minutu a půl a já bych eh, chtěl, jedn... chtěl to diskutovat o zapojení výboru navzájem do své práce. Chtěla bych se spíše soustředit na meritum věci. Naše kolegyně Elena Valenciano tady přednesla kritický postoj parlamentu vůči radě. Eh, skutečně skandální eh, nedodržování všech historických hodnot eh, Evropské unie v souvislosti s tou špatně nazývanou krizí uprchlickou. Já bych chtěl opravdu zdůraznit toto negativní hodnocení Evropský parlament velice negativně hodnotil takzvaný deal s Tureckem. Kolega Diaz Demera o tom hovořil jako prohlášení. Ehm, my jsme slyšeli neustále pozitivní hodnocení ze strany eh, eh, rady, přitom spočívá to v tom, že vlastně to drama a tragédii přesouváme uh, na eh, severoafrickou hranici Středomoří, kde nadále po tisícovkách, po tisícovkách umírají eh, lidé, kteří eh, prostě vlastně mm, zůstávají tam. A druhá otázka, kterou bych chtěl zdůraznit, to je to hodnocení takzvaných legálních cest, jak o tom hovořil kolega Diaz Demera, taková ta otevřená okna. To znamená, aby tady byla příležitost pro legální migraci, protože jinak se bude jenom zdůrazňovat tragédie těch zoufalých lidí, kteří jsou připraveni udělat všechno, opustí své rodiny, a často jsou prostě přijdou o život. Je to eh, prostě prostředek eh, humanitární krize a je třeba najít nějaké legální cesty. Všechny dokumenty parlamentu eh, toto konzistentně podporují. Měli bychom vsadit třeba na humanitární víza v nejrůznějších projektech a rada to neustále necitlivě blokuje Eh, blokuje názor spoluzákonodárce, tedy parlamentu, blokuje tato humanitární víza a jejich zapracování do vízového kodexu. Pan Luka? Prosím, buďte velice struční. Potom pan Guerreros. Budu eh, velmi struční. Stručně bych se vrátím k tomu, co tady řekla paní Hautala, neboť je to příznačné pro to, že v této zprávě částečně jsou velice takové idealizující představy a je tam příliš málo realismu. Hovořilo se o tom, že 0,2 obyvatelstva EU e, pouze jsou uprchlíci, ale musíme přece uznat, že uvnitř EU máme velice nerovné rozdělení. Například v mé zemi v Německu již 20 obyvatel má e, jaksi e, jistou migrační historii. Takže to je zcela jiné číslo, než o čem se zde hovoří. A máme oblasti u nás v Německu, kde tam máme 30% či 40% podíl osob tedy s migrační historií. Takže eh, Nemůžeme tedy hovořit o tom, jak žádoucí je další, další přistěhovalectví, ale musíme také hovořit o těch reálných problémech, které sebou přistěhovalectví přináší. Co se týče uh, o těchto cích z Turecka či Ameri- arabských zemí, máme prostě zkušen v tom, že máme velký problém s internací. 20 až 30 z nich nemají vzdělání a jsou to důvodu jsou také nezaměstnění. A to, tyto realistické perspektivy prostě chybí v zprávě. Jsem rád, že tady už máme pozměněné své návrhy, které se tam snaží snaží vložit. A jsem rád, že bylo řečeno, že zpráva měla odrážet to, co si poslanci myslí o tomto tématu a doufám, že tady jejich názory nebudou potlačeny. Děkuji. Pan Weiner, který minule nehovořil. Pane předsedo, paní předsed, předsedající, měli bychom mít na paměti, že téma této zprávy je úloha ESVČ při zvládání migrační a uprchlické krize. Já jsem stínovým zpravodajem za výbor pro rozvoj, za eh, frakci ALDE a co se týče humanitární politiku a politiku rozvoje, je tato zpráva dobrá. Ovšem, z negativního hlediska je potřeba eh, hodnotit tu zprávu z eh, hlediska zahraničních věcí. Chci říci, že nejvýznamnější příčinou eh, uprchlictví je, jsou vojenské krizi a to je skutečně téma, které patří k pracovním tématům eh, výboru pro zahraniční věci. Jeho úkolem je zabraňovat konfliktům a propagovat mírová řešení. A moje druhá poznámka se týká nebo návrh na pozměňovací návrh se týká toho, že za hranicemi Evropské unie bychom se měli snažit vytvořit ve spolupráci s Organizací pro uprchlíky OSN eh, střediska, přijímací střediska pro uprchlíky na vysoké úrovni kde by jim eh, mohla být zajištěna práva na azyl a právo na vstup do Evropské unie. A to znamená, že tak bychom mohli zastavit nekontrolovatelný eh, příliv eh, uprchlíků a zabránit tragédiím ve středozemním moři. Tyto dva pozměňovací návrhy a témata, myslím, patří vlastně Eh, k tématům výboru pro zahraniční věci a patří také k tématům eh, této zprávy. Eh, pan kolega, pan kolega minutu. Ano, já to možná stihnu i rychleji. Poté, co jsem si vyslechl pana Lukého, myslím, že je skutečně zásadní změnit ten diskurs, který dnes dominuje v evropských zemích. Migrace a uprchlíci bohužel existují z různých důvodů. Migrace je tendence naší doby. Uprchlíci jsou důsledkem konfliktu a je třeba předcházet konfliktům vhodným vystupováním v zahraniční politice jakožto globální aktér. Já jsem stálým zpravodajem pro humanitární akci a jako takový bych chtěl zdůraznit, že dodržování mezinárodního práva a základních práv je něco zásadního. Pan Diaz Demera říkal, že to je samozřejmé. Ano, v jeho smýšlení, v mém myšlení ano, ale v realitě tomu tak není. A na závěr chci ještě říci, že nemůžeme eh, útočit na zprávu s tím, že zpráva říká něco a realita je jiná, protože tady jde právě v té zprávě o to, abychom tu realitu změnili. Thank you very much. That completes the speakers. I have just two to je celkem uh, už vyčerpávající, mám ještě dvě věci. Za prvé chci znovu zopakovat znepokojení kolegů, uh, kteří hovořili o využívání financování na rozvoj, uh, na krátkodobé kroky řešení migrace. Uh, my vidíme, že eh, některé finanční prostředky na rozvoj vlastně teď jsou, eh, teď jsou eh, věnovány na migraci. A co se týče ESVČ a o znepokojení, že s některými zeměmi se uzavírají dvojstranné dohody a e, přitom vlastně kritizujeme zneužívání lidských práv e, v Turecku a nejsme schopni vlastně e, bojovat proti těmto nešvarům, protože vlastně s vlastně nimi máme zvláštní smlouvy. Teď dám slovo komisi. Tlumočníci nám věnovali 10 minut navíc, protože chci, aby komise měla možnost pohovořit. Minule nedostala, nedostala slovo i ESVČ a teď tedy to je tedy Klaus, Klaus David Hause. Děkuji, paní předsedající, děkuji za to, že jste nám dala možnost pohovořit této debatě. To je opravdu důležitá debata a velmi složitá. Po vyslechnutí e, těch příspěvků vidíme, o jak složitý problém jde. Hovoříme o krizích, konfliktech, hovoříme o dalších důvodech, proč lidé odcházejí ze své země a přicházejí do Evropy. Nesmíme toto vše směšovat navzájem. Takže já bych nejprve rád vás v něčem vyzval. Pakliže chcete eh, skutečně detailní debatu, tak je potřeba jí věnovat více času. Toto za půl hodiny eh, nestihneme prodebatovat, abychom dosáhli užitečných závěrů. Já bych navrhl, že bychom přišli jindy a poskytli bychom vám více informací. Není to vůbec tak, že chceme pracovat bez parlamentu. V mnoha oblastech parlament má právo kontroly. Vy jste poukázali na nedávný eh, přístup, kdy eh, toto právo kontroly eh, vedlo k užitečné debatě a potom jsou jiné oblasti, kde taková, takový právní základ pro parlament neexistuje, ale i přesto jsme ochotni přijít a politicky vás informovat. Takže je také na vás, jestli pozvete komisi a nebo vysokou představitelku eh, k vysvětlení eh, svých kroků, protože myslím, že musíme mít dostatek času na detailní debatu o těchto otázách, otázkách. Co se týče těch bodů, které tady zazněly a samozřejmě budou co nejstručnější. Padla tady otázka partnerství v některými, s některými zeměmi to je to, co bylo rozhodnuto v La Valetě. Co se týče Afriky, toto budeme dělat společně a proto jsme vlastně nabídli tu myšlenku migračního partnerství. To myslíme vážně. Znamená to, že musíme vybudovat nějaký pozitivní příběh. Někteří z vás poukazovali na ty problémy, které máme, co se týče lidských práv a dalších věcí, ale my musíme Eh, nabídnout i pozitivní narrativ a na tom vlastně stavíme. Jde o to, že Evropská unie těmto eh, zemím nabídne, že mají zvládat tu migrační situaci lépe, ne, že tedy se má zamezit migraci, ale lépe ji zvládat, proto tedy toto intenzivně financujeme a snažíme se uh, tím řešit ty hlavní příčiny migrace, to znamená špatnou ekonomickou situaci, špatnou eh, situaci ve vládnutí, státní správě. A eh, máme také eh, ten Svěřenecký fond pro náhlé situace v Africe, ten vám také podrobněji odprezentujeme. To je velký, velmi dobrý příklad této činnosti. A vůbec nechceme využívat rozvojové peníze na otázky, které nemají nic společného s rozvojem. Zvládání migrace bylo vždy považováno eh, jako agenda SDG, to znamená, že je návazná na rozvoj. Migrace by měla být součástí, tedy pozitivní, eh, té, eh, toho programu pro rozvoj a nejde jen o peníze, jde také o politickou úroveň, proto také v několika nedávných měsících členové komise a i šéfové eh, eh, vlád eh, a států se rozjeli do různých zemí a začali tam budovat partnerství, které do posavat neexistovalo. Chceme mít situaci, která je zvladatelná, kde můžeme mít vliv a můžeme řešit všechny ty problémy, včetně problému lidských práv. Podobné je to s Blízkým východem, kde se snažíme spolupracovat s Tureckem a dalšími zeměmi, a to jak na politické, tak na technické úrovni. To je jediný způsob, který můžeme použít. Co nemůžeme, a tato zpráva se toho netýká, je situace uvnitř Evropské unie a na hranicích Evropské unie. To je eh, tedy úkol kolegů eh, z vnitřní politiky a já souhlasím s tím, že i parlament musí nalézt způsob, jak se postavit eh, ke složité situaci. Není možné tu situaci rozdělit na eh, různé, na různá témata, balíčky a výbory. Eh, podobně jako my eh, se i parlament musí pokusit ten problém řešit holisticky pomocí obchodní, zahraniční, ekonomické politiky. Někdo se zmínil o investičním plánu. To všechno je součástí holistického plánu, který se, se kterým se snažíme přijít. To je vše, co můžeme dělat. Nemůžeme zavírat před tou situací oči, nemůžeme pouze zavřít hranice, musíme postupovat velice rozhodně, proto také komise společně s ESVČ přišla s řadou návrhů během posledních dvou let v takovém rytmu, kdy eh, ani parlament, ani členské státy, ani nestačí všechny tyto návrhy rychle provádět, ale my to opravdu bereme nesmírně vážně, jsme velmi iniciativní a proaktivní, protože se domníváme, že můžeme významně eh, přispět zvláště pomocí spolupráce v oblasti rozvoje, ale i pomocí dalších politik. Můžeme přispět ke lepšímu zvládnutí situace. Nebudeme umět vyřešit všechny problémy, o kterých zde byla řeč, to by si vyžádalo ještě větší úsilí, ale takové příležitosti budou. Eh, příští rok eh, uspořádáme summit s Afrikou na úrovni eh, šéfů států. Chceme jej dobře připravit, abychom mohli konstruktivně spolupracovat, protože podívejme se na to, jak to vypadá. Krize na Blízkém východě se snad někdy vyřeší, ale problém populačního nárůstu v Africe, ten se nevyřeší v rámci dalších 30 let. Takže hovoříme o dlouhodobém angažmá, které musíme nastavit teď. My velice rádi budeme spolupracovat s parlamentem a poskytovat veškeré informace, které budete chtít mít o tom, co děláme. Děkuji. Děkuji a nyní ještě eh, paní eh, Miriam brivka Pino eh, za F. Dobrý večer, děkuji paní předsedající za slovo. Já bych ráda se připojila k vyjádření pana Riedishausera a poukázala na eh, to, co je v tom zvláště důležité pro ESVČ. Jak eh, vlastně stojí v začátku vaší zprávy, migrační mobilita je skutečností, eh, kterou musíme zvládat společně. Je jasné, že bez ohledu na krátkodobé výzvy zvládání migračních toků e, je také zapotřebí dlouhodobá odezva a ta musí být e, pevnou součástí zahraniční politiky EU. Jak řekl předřečník, pro nás VSVČ e je velice důležité, aby nový přístup eh, rámcového partnerství, které jsme eh, zahájili loni s pěti zeměmi eh, subsaharské Afriky, byl plnou součástí zahraniční politiky EU, aby byl tady skutečně v rámci kontextu širších vztahů, které chceme rozvíjet a které rozvíjíme s partnerskými zeměmi. Existuje několik inovativních prvků v tom partnerském přístupu. Za prvé eh, pracovní metoda a úzká koordinace mezi eh, evropskými institucemi a členskými státy. Je to pracovní metoda, která se vzájemně eh, posiluje, probíhá bezprecedentní dialog s těmi pěti zeměmi, jehož se tedy účastní Evropská komise, Rada, šéfové států a vlád, eh, orgány členských států, kteří se setkávají s partnerskými zeměmi, hovoří s nimi o migračních otázkách a v, širší, eh, v širším kontextu zahraniční politiky. A za druhé, jak jsem řekla, ten eh, přístup nesmí být pouze krátkodobý, ta dlouhodobá, ta zahraniční politika musí být dlouhodobá, všeobsáhlá a holistická a musí se věnovat eh, legální migraci, boje s nelegální migraci, mezinárodní ochranou a azylem, migrací a rozvojem. To vše je velmi důležité. Za třetí je nezbytné mít politické angažmá a ochotu třetích zemí eh, k této spolupráci. Nic jim nenařizujeme. Jak jste mohli četl, číst eh, ve zprávě o pokroku uveřejněné minulý měsíc, ten přístup eh, ze strany těch partnerských zemí je pozitivní a reagují dobře. A konečně bych ráda vysvětlila, že nejde o právní dohody, které se podepisují. Je to proces politického, vlastně řekněme politický, eh, politické dohody, je to virtuální proces, eh, který zde nastavujeme mezi EU a těmi partnerskými zeměmi. A nejde tedy pouze o návraty, to je třeba zcela jasně říci. A ta spolupráce ze strany třetích zemí by eh, rozhodně nenastala, kdybychom se eh, bavili pouze o návratu. Musí jít i o rozvoj. A pátý bod je skutečně důležitý a to je návaznost na eh, summit o eh, migraci. V září nyní máme New Yorkskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, která vlastně shromáždila 193 zemí původu, tranzitu a určení, které se společně eh, dohodly na společných závazcích. My bychom chtěli tyto závazky realizovat i na bilaterální úrovni a myslím, že to je velice důležité východisko blízko a, a chceme tady zapojit ten partnerský přístup do toho celého globálního přístupu. Děkuji. A myslím, že e, za tři týdny se znovu e, k tomu vrátíme. Pan, pane Diasi Demero, chcete k tomu ještě něco e, dodat? Dva spoluzpravodajové, jednu minutu každý. Velice stručně, já si cením těch eh, příspěvků, jestli jsem to dobře spočítal, 14 příspěvků, z toho 12 kolegů poslanců, tři stručné komentáře. Pokud jde o účast Libe na této zprávě, Libe se účastní této zprávy. Paní Veržiat připravuje stanovisko výboru Libe. Za druhé, a to je důležitější, reaguji na zástupce SVČ Řekli nám tady, že prostě jsou otevření eh, k účasti parlamentu, ale zároveň říkají, no ale to není tady právní základ eh, pro účast parlamentu, ale ten právní základ tady je, my na to poukazujeme říkáme, že právní základ je protože jinak bychom tu zprávu nedělali, protože my víme, že se nás to týká. Kde pak to říkáme? Je to smlouva EU, smlouva o fungování EU, a jsou tam jedno například článek 8, 12, 116, které se toho týkají. A my eh, samozřejmě eh, také eh, vycházíme z usnesení Rady z 12. prosince, Potom to jsou také společná rozhodnutí výboru AFET a výboru rozpočet, pro rozpočet a také zprávy výboru AFET a výboru DV a stanoviska výboru pro rozpočet. Jenom bych chtěl tedy poukázat, že skutečně parlament tady má svou úlohu a chci také opravit tu informaci, že tady proto není právní základ, že ten tady je. Děkuji, Elena. Ano, já jsem chtěla vystoupit ve stejném duchu, duchu na adresu SVČ. Vy tady říkáte, že nemáme právní základ, ale to je proto, že vy ty smlouvy vytváříte tak, abyste nás mohli vynechat. A ale to jsou dohody, s nimiž parlament nesouhlasí a nejlepší cestou, jak to zjistit, je, že se bude postupovat transparentně a to se neděje. O co tady tedy jde ve třech slovech? My jsme chtěli zabránit tomu, a, a že Eh, aby se uprchlíci migranti dostali do Evropy a rozhodlo se, že nejlepším způsobem bude spolupracovat s některými zeměmi, některými vládami, které eh, mají velice daleko k minimálnímu respektu eh, lidských práv. A to je ten problém. My se vlastně združujeme se zeměmi, které jinak tento parlament tvrdě kritizuje. To je jasný problém hm, konzistentního postoje. Uh, a my jako Unie se můžeme snažit bránit eh, původu eh, té migrace, ale my bráníme pak i lidem, kteří mají právo přijít. Prostě jsou války a proto jsou uprchlíci, až nebudou problémy s klimatickými změnami, nebudou uprchlíci, až nebude hlad, nebudou uprchlíci nebo migranti, ale zatím tyto situace jsou a my musíme dodržovat naše normy, povinnosti a hodnoty. A tento parlament se obává, že v mnoha případech neděláme dost a obáváme se, že se uzavírají hanebné dohody s vládami, s nimiž bychom takové dohody vůbec neměli uzavírat. No, co se týče právního základu, no to uvidíme. Ale toto je politický problém. My jsme zástupci občanů a je možné, že mnozí evropští eh, občané nesouhlasí s tím, co tady děláme. Například dohoda s Afghánistánem. Já myslím, že to je ostuda a nejsem jediná, kdo se to myslí. Já vím, že to je velice složité, já vím, že je to obtížné, ale pozor, protože my tady přijímáme rozhodnutí, která v mnoha případech se vzdalují od povinností, které my jako europoslanci máme. Hájit hodnoty, kvůli kterým Evropská unie existuje. To znamená, je třeba respektovat i postoj eh, europoslanců. Parlament se musí mnohem více a mnohem přímněji, transparentněji zapojovat a pokud eh, eh, upravíme některé ty chyby, které vznikly eh, třeba ze strany Rady komise, tak máme prostě povinnost to udělat. Děkuji. Děkuji za tuto velmi zajímavou debatu, která bude jistě velmi užitečná pro zpravodaje. Naše společné zasedání nad touto zprávou se bude konat 28. nebo 29. listopadu všem. Děkuji a děkuji i tlumočníkům za pružnost. Děkuji.